Uh, dear colleagues, may we slowly start our afternoon. Kolegové, můžeme pomalu zahájit naši odpolední část uh, dnešní schůze. May I welcome among ourselves. Uh, chtěl bych mezi námi přivítat uh, prvního místo předseda Evropské komise pana France Timmermansem. Pane Timmermans, jsme rádi, že se nám konečně podařilo pozvat vás do našeho výboru v rámci tohoto interinstitucionálního dialogu a těšíme se na výměnu názorů na téma vzájemného zájmu, subsidiarita, proporcionalita, práce e, komise pro e, spotřeby v oblasti justice a tak dále, vztahy s národními parlamenty, transparentnost. E, samozřejmě nás zajímá také vaše vnímání nedávné interinstitucionální nedávno dohodnuté internacionální dohody na to e, velmi čekáme, velmi nás to zajímá. Toto je výbor, e, který je obvykle příslušný pro otázky lepší legislativy, provádění e, otázek souvisejících se subsidiaritou a tak dále. Beru na vědomí, že eh, máte pouze omezený čas a že ve čtyři hodiny eh, přesně budete muset odejít. Takže bez eh, dalších prodlev bych vám rád udělil slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám za vaše milé pozvání. Omlouvám se za to, že jsem musel odložit mé setkání, které bylo plánované na říjen, protože v té době jsem byl eh, vyslán do Turecka, abych tam eh, vyjednával o společném akčním plánu s tureckými orgány, takže vám děkuji za pochopení. Jsem velmi potěšen, že zde dnes mohu být a ehm, Začnu stručně, abychom měli hodně času na diskuzi. Stručně se zaměřím na několik otázek, zejména na interinstitucionální dohodu, kterou jsme dosáhli v prosinci. Rada Evropského parlamentu a komise tedy eh, k lepší utváření legislativy. Byl jsem rád, že to bylo tak silně podpořeno ve Štrasburku minulý týden, když se Eh, tedy diskutovalo o výsledcích lucemburského předsednictví. Musím říci, že delegace Evropského parlamentu v čele s Kyferhoštatem Verhofstadtem a eh, delegace předsednictví eh, v čele s Nico Schmidt byly velmi konstruktivní, ve snaze nalézt eh, kompromis eh, k návrhu, který komise předložila. Já bych zdůraznil pouze několik věcí, které by vás mohly zajímat. Eh, velmi zvýšíme transparentnosti našich, transparentnost našich aktivit a návrhy budeme předkládat k veřejnému přeskumu v rané fázi na internet a to eh, včetně velké části takzvané eh, sekundární legislativy. Vyjasnili jsme otázku prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. To byla eh, spíše otázka mezi parlamentem a radou než ve vztahu ke komisi, ale dosáhli jsme k tomu pokroku. Já jsem za to velmi rád. Dále jsme vytvořili Mm, určitou možnost tím, jak jsme eh, strukturovali eh, vše, co se děje kolem refit, že to vlastně bude paralelní eh, k vytvoření ročního programu komise, tedy bude existovat i program refit a díky tomu budeme moci vést dialog o tom, které sektory by měly být předmětem většího přeskumu v tom smyslu, jestli eh, je vše účelové, eh, co můžeme udělat pro to, abychom snížili přílišnou administrativu, jak můžeme zracionalizovat eh, některou legislativu, jak se spavit za staralé legislativy, která ještě přetrvává. A já bych navrhoval, aby, nebo myslím si, že to bude výborný nástroj pro vytváření nejen nové legislativy, ale také k pročištění eh, existující legislativy. A eh, jsou tady zejména malé a střední podniky, eh, které velmi naléhavě očekávají, až snížíme byrokracii tom smyslu bych rád zdůraznil, že žádná z instituc nepopřela, že toto se týká eh, nebo je zaměřeno na lepší regulaci. Nejde o snižování standardů, o snižování ambicí. Jde o to, abychom si zachovali eh, úroveň našich norem, ale eh, zároveň přitom snížili administrativní přemeno pro naše občany a podniky. O tom můžeme diskutovat. Také vítám aktivitu tohoto výboru v mnoha důležitých oblastech, obchodní značky, duševní vlastnictví, eh, zodpovědnost, transparentnost eh, a všechny tyto věci budou součástí naší agendy zaměřené na lepší tvorbu legislativu. Já si myslím, že to by zatím mohlo stačit, abychom měli více času na diskuzi. Děkuji, pane předsedo for this Děkuji za tento úvod. Jako první má slovo pan Krizogonos. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane místo předsedo. Před dvěma dny Evropský účetní dvůr zveřejnil svá zjištění ohledně pěti takzvaných záchranných programů pro zadlužené členské státy a tato zjištění ukazují, že tam byla nerovnost ve způsobu, jak se přistupovalo k členským státům ze strany komise během um, těchto programů. A byly vyvozeny významné lekce, co se týká managementu těchto programů ze strany komise. Já mm, se vás chci zeptat, zda akceptujete tato zjištění a pokud se plánují nějaké postupy, tak um, tedy aby zjistil, co mm, skutečně šlo špatně a jak věci lépe řešit v budoucích podobných situacích. Děkuji za otázku, ale vaši odpověď znát, Moje odpověď znáte. Ta zpráva byla zveřejněna předevčírem. Komise mm, bude reagovat na obsah této zprávy. My jsme ještě neměli ani možnost si úplně přečíst, takže chopíte, že vám nemohu mm, dát jasnou reakci na zjištění učedního dvora, ale mohu vás ujistit, že komise bude reagovat My eh, chceme vždy reagovat na tyto zprávy. Já bych předpokládal, že jak ta zpráva, tak naše reakce by měla být předmětem diskuse. Hmm, asi pochopíte, že v této fázi nemohu mluvit o obsahu. Komise jistě na to ale bude reagovat, bude odpoví, odpovídat důvod, proč existuje účetní dvůr, abyste, je, abychom se vyvodili po naučení z jejich zjištění. A doufám, že tady budeme moci vést diskuse o těch eh, po naučeních paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, pane komisaři. Dvě mm, požadavky. Eh, co se týče účasti občanů, tak Já jsem ráda, že, budete, že chcete zvyšovat transparentnost fungování institucí, aby mm, to veřejnost mohla monitorovat, což je skvělé. Já jsem eh, zpravodajkou míroční zprávě o mm, přístupu veřejnosti k dokumentům ze strany občanů. Z těch eh, komentářů, které jsme obdrželi od občanů občanské společnosti, mohu říci, že je tady nedostatečná angažovanost. Ano, ty informace jsou možná k dispozici, ale je obtížné to pochopit. A asi by bylo vhodné, jak ty informace udělat přístupnější, trošku stravitelnější, abychom měli lepší uh, formu komunikace, aby lidé skutečně chápali, co se zde v parlamentu děje a v jiných institucích. Některá, mm, v některých tématech se snáze komunikuje než o jiných. Ty jsou pro občany obtížněji uchopitelné. Um, ale je to důležité pro mm, zajištění přímé participativní demokracie. To, to chceme od občanů. Dále transparentnost trialogu. My o, o tom jednáme podrobně a Někteří mají pocit, že je důležité garantovat určitou důvěrnost v tomto rozhodovacím procesu a současně potřebujeme transparentnost. To velice důležité fázi návrhu. A mm, probíhá diskuse mezi kolegy e, přesně o tom, jak utvářet ty trialogy. Zda mm, by to měl být prostor k zamýšlení nebo k rozhodování, kde se skutečně tedy přijímají rozhodnutí. Co si myslíte, že by garantovalo větší transparentnost trialogů? Děkuji. Veřejný přístup k dokumentu. Já souhlasím plně s vámi, že dokument nebo návrh, když se dostane do veřejné domény, tak to negarantuje větší um, účast veřejnosti. Hodně toho, co připravujeme, je technicky složité i pro nás, natož pro širokou veřejnost. Vzhledem k množství dokumentů, které vycházejí z institucí, je také nemožné e, překládat všechny dokumenty, které vycházejí. To by přetížilo naše kapacity. Já bych si přál, aby jakmile všechno tedy bude 8-12 týdnů probíhat v veřejné sféře, veřejné doméně, tak je celá řada eh, hodně zájemců a zájmových skupin, které mají velký zájem a která sledují Eh, určitá témata. Mě by zajímalo možná ve spolupráci s Evropským parlamentem, by po určité době, aby tyto nevládní organizace, jednotlivci, abychom tedy od nich slyšeli jejich zkušenosti s tím novým způsobem práce, jak by se to dalo zlepšit. Také to může být předmětem diskuse pro platformě Refit. Eh, co mají členské státy na stole, tak také zástupci občanské společnosti. Takže já jsem otevřen zlepšením, ale chci, abyste pochopili, že jsou limity toho, co můžeme dělat přímo. Pokud dostaneme nějaký feedback, který by nám pomohl, tak komise tomu bude otevřená. A já bych byl rád, kdybychom mohli spolupracovat s vaším výborem nebo s jinými výbory v parlamentu, aby se toto podařilo, protože já Mm, mm, sdílím váš názor, že když chceme, aby občanova, občané se více podíleli na tom, co dělají, tak tomu musí rozumět. A, a hodně toho, co děláme, je velmi technické. Lidé si mm, nekupí auto, protože jak funguje motor, ale proto, jak jezdí. Takže pokud komise mm, Mm, jsou rádi, když tedy legislativa dělá to, co má, ale nenávidí komisi, když dělá příliš nebo, ne, nebo málo. Takže musíme, eh, budeme potřebovat feedback, jakmile ten systém začne fungovat. K tomu trialogu. Já jsem se bolestné zkušenosti naučil, že musím být velmi opatrný, co říkám o trialogu, protože Eh, se může zasahovat do eh, domény parlamentu. To se mi stalo v posledních letech několikrát, že jsem z toho vyšel zcela eh, pošramocený, protože mi všichni říkají, že to není prostě moje věc. Takže já se obávám vstoupit na toto nebezpečné území. Když už jsem to ale řekl, tak si nemohu pomoci. Mohli byste eh, příležitostně využít plného legislativého cyklu, který je k dispozici eh, legislativnímu orgánům podle smlouvy. Není nutné vždy hledat trialog jako řešení. To je tedy jaksi jenom takový ponížený návrh ze strany komise. Děkuji. Paní Reda. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to je skutečně zajímavý návrh k těm trialogům a já ale zajdu do oblasti, kde eh, asi máte mm, větší um, možnost se vyjádřit. Nás podpořili ty první kroky, které jste přijal minulý rok prosinci 2014, kdy začínáme publikovat um, mm, zprávy z nejvyšších představitelů komise, ale pak padly uh, otázky o užitečnosti těchto informací. A probíhá tedy um, technická práce na administrativní úrovni, v eh, generálních ředitelstvích. Takže moje otázka zda mm, toto byl první krok k větší transparentnosti, jak daleko jsme se dostali a mm, ke komplexní strategii všech institucí, co se týče přístupu k lobbystům a vzhledem k tomu, že transparentnost je také důležitým prvkem ve vztazích mezi institucemi, tak by mě zajímalo, Mm, zajímala otázka, která způsobila určité bolení hlavy jak parlamentu, tak komisi. To jsou takzvané písemné dotazy nebo interpelace jednotlivých poslanců. Na jedné straně se zdá, že je poměrně e, e, komisi vadí tedy ten počet dotazů a doba co to zabere e, na ně odpovědět. Současně jako poslankyně jsem položila asi 20 otázek na komisi během man, ústavního mandátu. Dvě z těch uh, otázek byly téměř zodpovězeny včas, ostatní skutečně přetá, e, přesáhly navrhovaný limit významným způsobem. A kvalita těch odpovědí byla spíše nějaké tiskové prohlášení, který by dostal novinář od komise. Velice často jsem dostala více informací o tom tématu, na který jsem se ptala, tím, že jsem prostě eh, podala žádost jako občan na základě svobodného přístupu k informacím. Tedy jak zajistit, aby ten, ta forma toho písemného dotazu byla užitečnější pro obě strany jako nástroj dialogu, odpovědnosti, nikoli nástroj, který nikdo nebere vážně a jenom se používá pro statistické účely. Děkuji transparentnost. Eh, já doufám, že se dohodneme v rámci třech institucí o tom, jak institucionalizovat transparentnost. Mně v komisi by, by to pomohlo obrovským způsobem, kdyby parlament udělal to tež, eh, co komise. A eh, aby se zveřejňovaly seznamy všech schůzí, aby byl registr jako je u nás. To by Mm, posílilo tu postoj nás, kdo na tom chtějí dále pracovat. Když parlament eh, chce předat břemeno jenom komisi, tak mm, to je něco jiného, ale že my to nemusíme dělat, protože my jsme zvolení, to, co skutečně nechápu. Tedy já jsem byl zvolen třikrát do Národního parlamentu a stále mm, mé dokumenty byly veřejné. Nevidím tedy žádný rozpor. Já jsem byl otevřený, co se týče všech jednání a schůzí, které jsem měl. Můžeme tedy spolupracovat s parlamentem. Možná i rada by mohla trošku ustoupit, což je asi nejobtížnější. Um, Otázka toho, na jaké úrovni bychom měli fungovat. Já už jsem to říkal a zopakuji to. Hmm, chtěl bych vidět, kde tedy, jsem otevřený dalším zlepšováním. Také Často tedy někteří úředníci mají schůze, ale nepřijímají rozhodnutí. Jde o ty osoby, které rozhodují. Ty by měly být transparentní. Často, když jste manager, nějaký lídr v organizaci, tak musíte chránit své zaměstnance, kteří se nemohou bránit sami. je tady určitá rovnováha, kterou musíme najít. Dovolte, abych zopakoval. Uvidíme, zda se můžeme dostat dál, než jsme. Ale mám také pocit odpovědnosti za lidi ve své organizaci, kteří nejsou eh, na takové úrovni, eh, by měly být otevřeni veřejné kontrole, když nejsou odpovědní za žádná rozhodnutí. Tady musíme najít rovnováhu. Pokud aplikujete lineární logiku, tak nejposlednější stážista by musel zveřejňovat svůj program. kde by to skončilo? Takže buďme racionální. večme diskusy. Neříkám ne, v žádném případě, jsem otevřený, ale ať to probíhá v rámci větší diskuse, kterou potřebujeme, doufejme, v rámci internacionální diskuse. K písemným dotazům Eh, děkuji, že jste to znovu zmínili. Eh, myslím, že letos eh, také jsme rychlejší. Já vydám, vyvíjím tlak na to, aby mm, odpovídali včas. Ale dovolte trošičku provokativní poznámku. Z mé zkušenosti jako národní um, um, tam, sam, ně, někdy jako národní poslanci jsme měli větší zájem o to položit otázku, než čekat na odpověď. Co pomůže, aby administrativa byla zaměřena, eh, se zaměřila tady na tu odpověď, je doplňovací otázka, pokud ta odpověď není uspokojivá. To jsem dělal jako poslanec Národního parlamentu, takže když jsem měl pocit, že neodpovídají na moji otázku, tak následoval um, byla doplňující otázka. A já vidím v komisi se svými kolegy, že tam je vyšší úroveň přesnosti a pozornosti. Protože parlament je trošku mm, ostřejší, než býval. Takže to by bylo moje doporučení, je to určitý proces Ehm, my, ehm, možná, že to tedy není ehm, ta odpověď, kterou hledáte, ale měla by to být odpověď, plná od, kompletní odpověď na vaši otázku. Já jsem byl na obou stranách, jak v parlamentu, tak ve vládě, takže já vím, že to nesouvisí žádnou kulturou nebo národností. My jsme všichni odborníci na výbavé odpovědi, proto se musíme stát experty na, na um, Eh, dobře položené otázky. Já chci pracovat, spolupracovat s vámi. Doufejme, že se nám podařilo dosáhnout posledního určitého pokroku. Děkuji. Děkujeme, pan Žijevka má slovo. Děkuji za slovo a rád bych poděkoval panu místy předsedovi za to, že si nalezl ve svém nesmírně plném kalendáři, čas mezi nás přijít. Pro nás je to nesmírně důležité, abychom se s vámi mohli sejít a abychom vám přímo mohli poskytnout určitá naše stanoviska, argumenty a tato diskuze je nesmírně zajímavá, protože v podstatě vlastně postupně krok za krokem vede k určité dobré praxi, jakým způsobem upravujeme a zlepšujeme tvorbu legislativy. Nejenom rada, nejenom komise, parlament, ale jako tomu řekl pan předseda, i rada je orgánem, který by se měl učit jeden od druhého. Měli bychom se snažit nějakým způsobem eh, koordinovat různé mechanismy a nástroje, tak abychom pracovali na stejné úrovni. Julia no Reda má pravdu, pokud je o její dotaz. Občas jsou poslanci nespokojeni s odpověďmi a já si myslím, nebo mám pocit, že vím, proč k tomu dochází. V posledních letech například ta praxe podávání dotazů bylo tak takovou spíše rutinní záležitosti v rámci takové um, skupiny lidí, kteří nemají žádné jiné um, aktivity. To znamená, že 80% jejich dotazů, nejenom, že jsou to hloupé dotazy, ale v podstatě nic jiného nedělá, jenom kladou takové dotazy. A proto například eh, se vůbec nedivím, že komise odpovídá tímto způsobem trošku takového vlastně tiskového prohlášení, protože si to vlastně zaslouží ty dotazy. A právě proto pan místo předseda má pravdu v tom, že ta tyto dotazy by měly být trošku, měly by mít hlubší charakter a nejenom, aby si tam někdo od, eh, odškrtnul to, že má nějakou aktivitu. Pokud je o otevřenost, to je i můj problém. Čím více budeme otevření, čím více to bude transparentní, to, co děláme, tím lepší to bude. I když si nemyslím, že by úroveň zájmu ze strany našich společností o náš legislativní proces bude takový, že ten zájem povede k mm, tomu, že lidé si budou hledat tiskové informace o tom, jak probíhá ta či jiná procedura. Ovšem zveřejnění těchto informací na samotném počátku legislativního procesu, to prostě není jenom informování našich obyvatel o tom, co děláme konkrétně, ale zároveň, abychom nějakým způsobem eh, se i vyhli nějaké, nějaké zásadní chybě, například přes Eh, Evropskou komisi, protože občas, to musíme říct otevřeně, zde byly takové trošku hloupé legislativní návrhy, které poté vyvolávají úsměch. Pan předseda jistě o tom už slyšel. Mm, možná, eh, že přece lidi často nehovoří o tom, jak úžasné věci jsme tady udělali, ale neustále lidé hovoří o těch dvou, třech hloupých příkladech toho, co se někde stalo, co se někde děje a pak celá léta vlastně si lidé o tom dělají Ehm, soja i legrace, ať už je to eh, forma banánu nebo, nebo hm, svíčky, eh, nebo hm, to, že hm, slimáci jsou vlastně typem ryby a podobně, nebo okurky a tak dále. Čili z toho skutečně si potom lidi dělají legraci a právě proto bychom chtěli dosáhnout určitě přidané hodnoty na obou stranách, to znamená lepší zvýšení eh, informovanosti na straně našich občanů a zároveň my se budeme snažit vyhnout určitým chybám. Samozřejmě, že nemůžeme úplně zveřejnit stoprocentně všechno, to, to nebude nikdy možné, nebo že bychom všechno měli na nějaké těch veřejných stránkách, především pokud jde o trialogie, v tom souhlasím s panem předsedou, my to mm, eh, často totiž děláme, že ta výměna názoru v legislativním procesu by, mm, ta výměna názoru eh, by se mohla proběhnout již dřív, než až v etapě trialogu. Přece bychom mohli organizovat nějaké neformální trialogy, nemusíme tomu říkat neformální trialog, aby ten legislativní proces se stal moudřejším, eh, efektivnějším, jasnějším, protože když hovoříme o samotném trialogu, tak potom už tam různé strany využívají různé taktiky a kdybychom bychom museli zveřejňovat všechno tyto taktické postupy, eh, určité triky každé strany, tak to mm, nemá žádný smysl, protože to bude nečitelné, bude to obtížné a samozřejmě, že často by to bylo takové, mohlo by to vést k výsměchu ze strany veřejnosti. Ehm, čili co je ale ještě důležitější než transparentnost, to je efektivita. To, že to funguje, ta efektivita normativních aktů, to je důkaz toho, že to právo, ta legislativa je kvalitně připravená, že ji všichni respektují a že, eh, ji, eh, že to implementujeme řádným způsobem. A ještě dvě otázky, pane předsedo. Těším se. Mám radost z toho, že se snažíte pomoci našim podnikům, našemu hospodářství, našemu trhu práce v tomto ohledu, protože si myslím, že neexistuje žádná jiná možnost, jak oživit Evropskou unii a jakým způsobem dosáhnout růstu životní úroveň našich občanů. Pouze tímto způsobem toho můžeme dosáhnout. A právě proto mi chybí v tom meziinstitucionálním porozumění například ten test malých a středně velkých podniků což bylo opravdu podle mě důležité, i když eh, pan předseda, pan místo předseda hovořil o tom, že to bude hrát důležitou roli ještě. Nebo další věc, vy jste podporoval, jak vím, podobně jako my, eh, například hodnocení vlivu, což by rovněž eh, mělo vést k, k tomu, že budeme připravovat lepší legislativu, především když to připravujeme tři roky, déle než tři roky. Když eh, legislativní proces začneme v roce 2016 a končíme v roce 2019-2020, tak ty podmínky jsou tam diametrálně odlišné. Začínají jsme eh, tvorbu tohoto legislativního procesu v úplně jiných podmínkách, než končíme a hodnocení potom dopadu, to prostě je úplně diametrálně eh, odlišných podmínkách. No, myslím si, že náš příspěvek v tomto ohledu, i když teda ten mm, proces již byl ukončen, ale náš příspěvek bohužel nebyl dostatečně velký. Pokud jde o všechny tyto tři instituce, převládá takový, takový pocit, že pokud jde o ty dva prvky, to znamená, jak je na tom evropská, evropské hospodářství a dále reálné hodnocení Eh, vlivu těchto legislativních aktů, zda to bude mít ehm, takový význam, eh, který jsme tomu udělovali i my dva, ne teda jenom my dva, ale na počátku celého toho procesu. Děkuji vám. Eh, you... Děkuji. Vy jste hovořil o takových těch konkrétnějších dotazech. Já skutečně nechci nikdy nějak spochybňovat zde otázky, které kladou europoslanci, to bych si nikdy nedovolil. Takže já spíše, pokud jde o kvalitu odpovědí na straně komise a tam jistě bychom mohli ještě zlepšit situaci občas. Ale vidím u určitých otázkách Eh, určitých, eh, určit, určité otázky komise trošku tak, z, řekněme, odpovídá s určitou ironií a občas chápu proč, když se podívám na ten dotaz, ale budu se snažit, samozřejmě a to je můj závazek, tam, kde to můžeme, budu s vámi spolupracovat, to znamená skutečně se snažit to zlepšit a nějakým způsobem aby jsme na odpovědi, eh, aby jsme na otázky parlamentu reagovali rychleji, to je, bude mým úkolem. Další věc, ve které s vámi souhlasím, pokud jde o legislativu. Občas se tomu říká hloupé chyby. Dopouštíme se hloupých chyb. Můžete vlastně přijít ve volbách um, nebo prohrát jenom proto, že prostě mm, se hovoří o nějaké drobnosti a občas to sice dává smysl, například o oleji a tak dále, když se hovořili s odborníkmi, eh, o této věci, tak by to bylo v pořádku, ale když prostě začnete na nějaké téma hovořit z veřejnosti, tak to vypadá divně a směšně a když to teda <coughs> připravíte nějakou legislativu a dáte to na internet v té první etapě, tak eh, možná některá část veřejnosti s takovým tím selským rozumem řekne, co to znamená, že zde máme nařízení a budeme hovořit o tom přesně, v jakých nádobkách můžeme dávat v restauracích olivový olej na stůl. Hmm, čili já doufám, že to lidé budou sledovat a že teda na to poukážou. Další. Občas nás obvinují z něčeho, co je neférové, nespravedlivé. I dokonce ze strany některých poslanců kdy, Evropského parlamentu, kdyby se podívali na dané téma podrobněji, například ta otázka těch svíček. Odvětví nám řeklo, obrátilo se na členské státy a komise a řekli, máme zde obrovský problém, protože je zde mnoho různých pravidel, my musíme připravovat různá balení pro různé země v Evropské unii. Má to dopad na naši produktivitu, konkurenceschopnost. Mohli byste, prosím, se pokusit připravit jedno pravidlo pro celou EU, tak abychom mohli respektovat toto pravidlo a celý trh prostě bychom poté mohli nějakým způsobem eh, na něm působit a nemuseli ho nějak dělit na drobné části. No, čili na žá- základě žádosti těchto členských států a těchto představitelů odvětví jsme prostě s něčím přišli a z té 28, 27 členských států to podpořilo a jeden se zdržel. Dovedete si představit, který asi stát se zdržel. A ne, no, v novinách se říká, a těch hlupáci z Evropského parlamentu připravují nějaká pravidla o svíčkách. A to byl právě příklad lepší regulace spíše než mít 28 různých regulací, což by znamenalo téměř zánik tohoto drobného odvětví v Evropě, objasnilo celou situaci. Možná se to některým lidem zdá hloupé, ale máme zde jedno konkrétní pravidlo, lidé vědí přesně, co mají dělat, zvýšit to jejich konkurenceschopnost na našem trhu a v podstatě to vytvoří i pracovní místa. Čili občas máte pravdu, jistě děláme hloupé chyby, dopouštíme se hloupých chyb, a občas něco, co je, může být sice považováno za hloupou chybu, je vlastně inteligentní regulace a vždycky to musíme objasnit. Dále to byl trialog. Nebudu hovořit o všech těch eh, záležitostech, o tom už jsem se zmínil. Souhlasím s vámi v tom, že vždycky se musíme snažit nějak žonglovat mezi efektivitou a transparentností. Já vždycky trošku jsem spíše na straně transparentnosti, i tam, kde je mne, zda vůbec to přináší nějakou předanou hodnotu, ale myslím si, že přece jenom vždycky je lepší to zveřejnit. Některé věci, na kterých pracujeme, je to samozřejmě nečitelné pro obyčejného člověka, je tam pouze několik odborníků, kteří skutečně vědí, o co jde. A i přesto si myslím, že je dobrý nápad to zveřejnit, takže já si myslím, že skutečně spíš bych vždycky šel raději cestou té transparentnosti, kdykoliv bychom měli nějaké pochybnosti, tak spíše ta otevřenost, jasně, nechceme, aby to mělo dopad na efektivitu toho, co děláme, ale máte pravdu v tom, že občas, když pracujete za zavřenými dveřmi, naleznete rychleji kompromis, aniž, byste veřejně museli přijít o tvář. To je jasné, mnoho politiků to ví, aby mohli nalézt kompromis, aby se mohli uchýlit od svých postojů, vyžaduje se k tomu určitá atmosféra důvěry. Samozřejmě, že je to propojeno s efektivitou a všichni politici to vědí. A dále ten test pro malé a střední podniky. Pokud u platformy REFI to uděláme dobrou práci, tak si myslím, že bychom se mohli přiblížit eh, k tomu, o co požadujete. Ano, můžete tlačit, snažit se, aby jsme jednoho dne v této oblasti pokročili. Myslím si, že je zde dost zájemců i napříč politickým spektrem. Není to nějaká politická preference. A samozřejmě chápu vaše stanovisko, už jste mi to několikrát velice jasně zdůraznil. A pokud je o analýzu dopadu, já bych byl býval rád jel, šel ještě dál. Je to v podstatě vlastně zlepšení, je to maximum, čeho jsme mohli dosáhnout v rámci eh, této dohody. Například ehm, tam budou v té, v té radě tři externisté, pokud jde o hodnocení té kvality a dopadu, dokonce nebudou vůbec propojeni s komisí, to znamená, že skutečně to budou nezávislí experti. Já bych býval dokonce i pro takovou nějakou úplně nezávislou instituci, která by ale poté fungovala a prac, po spolupráce se všemi třemi institucemi, nejenom s komisí. Ovšem, eh, ano, protože rada a mm, parlament jistě by mohli poté říci, toto je institut, který se vytvoří pro všechny tři instituce, snad to takto bude fungovat do budoucna v mnoha členských státech, to takto již je. Pokud jde o analýzu dopadů v rámci interesace dohody, si myslím, že tato skupina bude mnohem kritičtější k našim návrhům, protože budou mít i zkušenosti z externího světa a ta platforma Refitu ta dynamika celé platformy si myslím, že umožní lepší fungování v tomto ohledu. Ovšem musíme ještě pořád se snažit o nějaké rychlé hodnocení analýzy dopadu v případě, že dojde k nějakým zásadním návrhům. Tam si myslím, že bychom ještě měli přidat. Ta metafora, kterou jsem použil, je že v podstatě navrhneme například eh, koně a v podstatě najednou z toho je velbloud a my nevíme, zda mm, klient s tím bude spokojen samozřejmě, čili měli bychom hodnotit ten dopad ještě, než dospějeme k nějakému konečnému rozhodnutí, pokud ty úpravy byly zásadní. Eh, zbývá nám 13 minut a ještě tady máme přesto asi čtyři řečníky, takže já bych rád teď dal prostor všem čtyřem otázkám s vaším dovolením, aby potom od vás dostali alespoň nějakou formu otázky. Pan Kester, rád bych se vrátil k tématu transparentnost a tak jak eh, právě Laura Ferrara transparentnost v souvislosti s dohodami o volném obchodu eh, CETA a TTIP. Mě by zajímalo, jak, nebo souvisí to s tím, jak komise přistupuje k evropským poslancům. Když jsem byl eh, zvolen do Evropského parlamentu, položil jsem komisi otázku asi před pěti lety, proč nemám přístup jakožto poslanec k určitým dokumentům. A mně bylo řečeno, že jsou to tajné dokumenty a že se s tím nedá nic udělat. Možná, že ta otázka byla hloupá, ale samozřejmě, že toto přispívá eh, k podpoře netransparentnosti a vede to eh, k tomu, že vznikají nejasnosti a proto si myslím, že eh, jako poslanci považujeme za správné, aby v souvislosti s TTIP a TISou vše bylo mnohem transparentnější. Samozřejmě ono už se mnohé výrazně zlepšilo, to bez pochyby a musíme to ocenit, což tímto činím, ale rád bych v této souvislosti od, eh, odkázal na jeden případ, kdy jsem jednou odpoledne dostal na dvě hodiny přístup k určitým dokumentům a mohl jsem si udělat pár poznámek, ale jak víte, jsou to složité dokumenty právě k dám o volném obchodu. Nestačí, abyste si to přečetl pouze jednou a ty e, sály, ty čítárny jsou podle mého názoru e, příliš nedostatečné, aby si člověk udělal eh, hl, podrobný názor o celém procesu vyjednávání dohod o volném obchodu. A když pomyslím na to, že jsem ještě předtím musel uh, podepsat nějaké bezpečnostní pokyny a tam bylo uvedeno, že když ty věci, které jsem si přečetl v té čítárně, budu probírat se svými experty a poradci, a když eh, s ním, o nich budu hovořit s eh, občany v mém volebním okrsku, takže vlastně se budu chovat, eh, že to bude vlastně trestné. A já si kladu otázku, jestli jsou to skutečně vhodná opatření, kterými se snažíte dospět k transparentnosti. Já bych si přál, aby komise, která je přesvědčena, že dohody o volném obchodu jsou důležité, byla ofenzivnější v otázce transparentnosti a my, poslanci, měli opravdu přístup k dokumentům a to tak, abychom s těmi dokumenty mohli zacházet otevřeněji a abychom v našich regionech mohli eh, argumentovat i třeba tím, s čím se tam seznámíme. Děkuji. Přel, chtěl bych požádat všechny ostatní řečníky, aby byli struční, aby byl ještě čas na odpověď. Paní Hautala, děkuji. Pane místo předsedo, dnes dopoledne jsme dělali důležitý krok v projektu, eh, na který Evropský parlament velmi naléhal, velmi systematicky eh, ho realizoval v posledních letech a já jsem tady zpravodajka v této věci a to je zákon o administrativních postupech. Měli jsme velmi zajímavou výměnu názorů také eh, s vaším, s paní Mišu a byla tam zastoupena také rada, byl tam pan Legal a musím říct, že jsme měli opravdu velmi napínavou výměnu názorů, to mě překvapilo. Všichni byli ochotni o tom diskutovat, diskutovat i o podrobnostech a mohu vás ujistit, že by to bylo velmi užitečné pro vaši agendu o lepší legislativě. Eh, mnozí, pan ombudsman a další, říkají, že eh, lepší právní úprava, úprava by měla být doprovázena lepší administrativou. A tam nejde o to, aby pouze jeden eh, nový zákon se přiřadil k těm obrovským zástupům zákonů, které už existují. Tam jde o to zjednodušit to celé, a to, jak se vlastně přistupuje k těm různým organizacím, které existují. Kolega tady zmínil, že počet agentur ze 4 v roce 2004 narostl na 44 v roce 2013 eh, a mnohé z nich mají velmi eh, specifická konkrétní pravidla, takže ono to vlastně je složité i pro průmysl. Takže asi by bylo dobré eh, se na to podívat, nebo bylo, byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo vás přesvědčit. Další řečnice, prosím velmi stručně. Děkuji. Já samozřejmě Eh, sleduji eh, vaše cíle v interinstitucionální dohodě a také eh, v filozofii o lepší právní úpravě uh, také pro malé střední podniky, ale slyšela jsem takové demagogické hlasy, které si přejí eh, velmi eh, kritizovat Evropskou unii za to, co dělá, i když ta kritika eh, by se měla zaměřovat spíš na to, co nedělá. Je tady například otázka posouzení dopadů. A já nevím, jestli komise tady jednala velmi konzistentně při rozhodování je tady směrnice o akcionářských právech a my jsme tady chtěli reakci reakci, v reakci na některé skandály větší transparentnost eh, v jednotlivých zemích, tak aby daně, které se eh, hradí v jednotlivých zemích, si prostě odpovídali. To chce eh, tady přístup transparentní a dnes bychom chtěli návrh komise, nebo čekáme návrh, na návrh komise, který ale nepřišel, protože bylo potřeba prostudovat dopad takového pravidla na nadnárodní společnosti ale tady by mohlo dojít ke krácení eh, příjmu zdaní pro eh, jednotlivé země a zdá se, eh, že návrh komise vlastně nezachází příliš daleko, pokud je o transparentnost pro občany. Takže tady to posouzení dopadů tímto směrem není úplně nejoptimálnější. A potom je tady otázka označení zeměpisného původu pro nezemědělské produkty. Jsou to řemeslné výrobky, například eh, určitá krajka z určitého regionu, eh, to je vám možná blízké. A my jsme tady zprávu z vlastní iniciativy vyzvali Evropskou komisi, aby předložila legislativu na toto téma, ale to se nestalo, eh, takže komise tady udělala různé studie, bílou knihu, studii v roce 2013, která tam říká, že je potřeba mít legislativu. Eh, požadují to malé a střední podniky, zem, jednotlivé země jsou pro, v Evropském parlamentu zpráva byla přijata velkou většinou, ale vy jste řekli, že stále ještě je potřeba posoudit eh, dopady a nejste přesvědčeni, že něco takového by mělo přijít. S ohledem na všechny tyto věci a doufám, že v souladu s vašimi cíly, nebo jak jste to alespoň předeslali, komise nakonec eh, co nejdříve vydá legislativu na toto téma. Děkuji paní Kaufmann. Jednu, jednu větu. Jenom stručná připomínka a stručný dotaz, připomínka k interinstitucionální dohodě. Musím říci, že ehm, s výsledkem souhlasím. Myslím si, to řešení, ke kterému jste dospěli, je dobré. Ještě o tom jednáme v Evropském parlamentu a zejména tady to řešení, pokud jde o posouzení dopadu. Ehm, je za, tam, tam máme my jako Evropský parlament jiný názor zda je potřeba mít tady nějaké grémium mimo instituce. Já si myslím, že to řešení, které máme teď, je dobré a správné a um, s konečnou platností nakonec, když si zákonodárce myslí, že když komise navrhne koně a my chceme uh, velblouda, tak by to mělo být možné. ale má otázka směřuje k občanské iniciativě. My jsme tady hovořili o transparentnosti a zapojení občanů a možná, že byste mohl stručně říci, jak daleko eh, dospěl proces eh, diskuzí o tomto na komisi, protože my jsme tady měli zprávu k iniciativě občanů, kde šlo o přepracování nařízení. A komise ta už tady, by mě zajímalo, jestli už komise s tím pokročila, nebo jestli ještě si vyžádá další čas. Děkuji, jenom eh, velmi stručně. Děkuji, pane Kostas, za to, jak jste upozornil na to, že transparentnost eh, je větší eh, v mezinárodním vyjednávání o dohodách nebo umluvách, jako je TTIP. Vždy ovšem budou existovat určité meze, pokud jde o zveřejňování určitých aspektů, to by mohlo uškodit vyjednávání, protože druhá strana eh, ne, to nezveřejňuje do té stejné míry. A některé věci, které jsou důvěrné, kdyby se sdílely veřejně, by možná eh, to, eh, by, by to zkrátka poškodili obchod. Tak to zkrátka je, když se vyjednávají obchodní dohody. Jako komise my jsme to opravdu přivedli velmi daleko, pokud jde o to, co můžeme sdílet. Já si myslím, že neexistuje žádné jiné mezinárodní obchodní vyjednávání, které by probíhalo s takovou mírou transparentnosti. Eh, pokud někde ve světě něco takového, eh, o něčem takovém víte, tak mi prosím řekněte, ale já si myslím, že nic takového neexistuje my se snažíme samozřejmě v rámci jejich možností, ale vždy přijde nějaký moment, kde eh, zkrátka řekneme, toto sdílet nemůžeme, musí to zůstat důvěrné, protože musíme hájet za tímto způsobem zájmy Evropanům. To je, to je naše zkušenost. Není možné dospět k dobrému výsledku když jste jediným u stolu, kdo sdílí informace a ta druhá strana je utajuje. To by vždy oslabilo vaše pozice, takže e, to je mes, kterou tady nepřekročíme, i když se snažíme to samozřejmě e, zveřejňovat co nejvíce. Pokud jde o administrativní legislativu, tady jsem otevřený, ale nepřeji si řešení, Eh, které někde hledá nějaký problém, eh, když mě eh, přesvědčíte, že je tady nějaký problém, který je potřeba vyřešit a um, nebude to přehnané a nebude tam jiná možnost, jak ten problém vyřešit, tak samozřejmě já budu na vaší straně. Ale ne, nejsem dogmatický, jsem otevřený. Pokud je o posuzení dopadů, Chtěl bych jednoznačně říci, že to není nástroj, který používáte, abyste nahradil politické rozhodování. To má pomáhat politikům, aby dělali informovanější, eh, lepší politická rozhodnutí. Pokud chcete velblouda, tak eh, dostanete velblouda, ale velmi často, protože potřebujeme kompromis, tak se dohodnete na něco, že, o čem teprve později získa, zjistíte, že to je velbloud. To se bohužel s evropskou legislativou stává uh, velmi často. Když tady máme 28 členských zemí, tak jsme někdy tak šťastní, že máme kompromis, tak ten fakt, že máme ten kompromis, e, se stane tak významný, že zastíní tedy e, ten předmět. My chceme zkrátka, aby eh, všichni tady profitovali z evropské legislativy. Pokud chcete přehlížet výsledky posouzení dopadu, protože to není to, co si přejete, tak eh, dobře, eh, vy jste ten, kdo rozhoduje, co se děje v členských státech když Rada pro normy v Německu řekne, pro boha to bude znamenat další e, břemeno, tak třeba Bundestag řekne, ale my to stejně potřebujeme, tak e, potom zkrátka můžete takto rozhodnout, ale musíte si potom nést důsledky. My e, děláme zkrátka návrhy teprve, když máme posouzení dopadů a a pan Rozie, paní Rozie, Eh, tedy říkám toto. Pokud jde o ECI, já nevím, eh, kdy to dokončíme a budeme se snažit co nejrychleji, ale pracujeme na tom. Um, uh, Děkuji, omlouvám se za to, že jsem byl tak velmi, velmi eh, stručný na konci, ale bohužel už musím odejít. Děkujeme panu Timmermancovi za to, že byl mezi námi, alespoň jste ty otázky vyslechl, eh, které jsme chtěli položit. Já vám děkuji za účast a doufám, že se setkáme eh, někdy jindy a budeme mít dostatek času. Thank you very much. Děkuji.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 Dobře. Um, um, Dovolte, bych vás informovala o dvou rozhodnutí koordinátorů. Paní Hautala je eh, jmenována zpravodajkou k eh, ohledně imunity eh, bývalého poslance Rozra Kročeta. Mm, další by jmenovan zpravodaj ke zprávě o kompenzaci za um, odpovědnost a finanční eh, zabezpečení offshore a um, ropných eh, provozů. Takže to bylo, toto bylo rozhodnutí koordinátorů. Uh, please several seconds before the European Ombudsman. Takže několik minut, než přijde uh, paní um, Evropská veře, veřejná ochránkyně práv. That's right.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 Dear colleagues, we can continue. Uh, may I welcome... Uh... Vážení kolegové, mohu přivítat mezi námi May I welcome... Mohu přivítat mezi vámi paní Emily O'Reilly, um, paní evropskou ombudsmanku. Já chci poděkovat paní O'Reilly um, za to, že jste přijala pozvání o mm, šetření, které bylo zahájeno e, v roce 2015, které obzvláště zajímá náš výbor, který je zodpovědný za organizaci a status soudního dvora. Jak víte, výbor je zodpovědný za jmenování zástupce parlamentu článku 255 panel eh, výběr členů mm, soudního dvora. Toto šetření, mm, kterého, eh, které se zabýváme, týká odmítnutí rady zveřejnit stanovisko panelu k nominacím Soudního dvora a Všeobecného soudu. Mně se zdá, že se to dotýká spíše obecnější věci, eh, která je obzvláště citlivá nyní, což je transparentnost veřejných institucí. V tomto kontextu výbor by byl rád, kdyby vedle vašeho vysvětlení eh, šetření, co se týče stanovisku nominaci soudu, pokud se s námi podělíte o váš názor na to, jak transparentnost by měla fungovat v praxi a vaší roli eh, z tohoto hlediska. Bylo by zajímavé se dozvědět, do jaké míry vy sama eh, chcete eh, otevřít svůj vlastní náborový proces, náborové řízení. Takže vám dám slovo. Děkuji, pane předsedo, přeji dobré odpoledne všem. Děkuji za pozvání, abych k vám dnes promluvila. Jak jsem řekla již mnohokrát, vztahy mezi Evropským ombudsmanem a Evropským parlamentem jsou zásadně důležité a proto vítám tuto první příležitost promluvit k tomuto výboru. Moje mize, mise je um, sloužit evropské demokracii, um, vytváření efektivnější transparentního prostředí. Oba aspekty mojí mise jsou propojené a souvisí s transparentností. Díky transparentnosti evropská administrativa se může zodpovídat občanům a ukázat občanům, že je efektivní a etická. Přístup k informacím o tom, jak EU a její instituce fungují, je zásadní pro občany, aby mohli důvěřovat EU a EU samozřejmě potřebuje důvěru svých občanů, především v takovéto době, kdy čelí jak vnitřním, tak vnějším výzvám. V tomto kontextu po vašem pozvání se s vámi chci podělit o výsledcích svého šetření v jednom konkrétním, v jedné konkrétní věci a vyslechnout vaše názory. Jde o věc stížnosti z nevládní organizace z Madridu, Access Info Europe, a mm, Edinson e, Kinok, což je partnerství mezi Jelskou univerzitou a AGC v Paříži. Týká se to práce panelu vytvořeného podle článku 255 smlouvy o fungování EU. Jak víte, této panelce vyjadřuje ke kandidátům na soudce generálního advokáta soudního dvora předtím, než eh, vlády členských států jej jmenují. A zpráva aktivity panelu říká, že od roku 2010 až 13 22 stanovisek bylo negativních v, tuto, v této fázi každý, každé stanovisko pozitivní nebo negativní bylo akceptováno radou, což zdůrazňuje význam tohoto panelu. Tento panel sedmi eh, vybírá rada mezi bývalými členy soudního dvora, mm, členy národních nejvyšších soudů a eh, renomované právníky. Ehm, eh, rada zajišťuje sekretariát tohoto panelu. Stěžovatel v tomto případě chce přístup k stanoviskům panelu, které rada odmítla poskytnout, aby um, ehm, získal informace, jak se formují tato stanoviska. Ehm, co se týče zpráv aktivity panelu, jsou ta stanoviska vypracována tak, že nejprve uvádějí různé fáze toho přeskoumání, pak stanoví důvody, které podporují názor panelu, příznivé nebo ne, ehm, co se týče schopností kandidátů, profesních zkušeností, schopnost eh, provádět eh, funkci soudce, znalost jazyků, schopnost pracovat v mezinárodním prostředí. Panel podle své vlastní zprávy věří, že postoj panelu k vhodnosti kandidátů by nesmí být zveřejněn eh, z důvodu ochrany dat, integrity procesu a celé řady dalších důvodů ale z toho komentáře v prvním eh, zprávě o aktivitě se zdá akceptuje, že mm, to spadá pod nařízení 1041 přístupu k dokumentu. Ovšem první problém, který jsem musela řešit této věci, že rada ne, se nedomnívala, že nařízení 1041 přístupu mm, k informacím platil pro stanoviska toho panelu panel popsali jako orgány nes, ne, nesouvisející s radou, který pouze informuje členské státy. Toto považuji za problematické stanovisko. E, nařízení 1041 má zajistit co nejširší právo veřejnosti na přístup k dokumentů, také stanoví výjimky e, z tohoto práva, tyto musí být interpretovány velice úzce. Nařízení 1041, když nemá tedy platit, tak žádost stanovis, o stanoviska by se musela, by vlastně byla na libovůli rady. Po zahájení šetření jsem se vyjádřila k tomu, proč nařízení 1041 platí i pro stanoviska panelu. Rada mě informovala před Vánoci, že nyní rozhodla po novém rozhodnutí, že 1041 platí pro žádost mm, informací generálního sekte, sek, proletariátu, eh, eh, co se týče výkonu různých eh, orgánů, jako je dotčený panel. Takže já chci poděkovat radě za konstruktivní reakci na tento aspekt mého šetření, které vedlo k tomuto důležitému vedlo k tomuto důležitému kroku. Avšak, vzhledem k interním postupům rady pro žádosti veřejnosti, není stejné jako postup prošetření ombudsmana, rada nebyla schopna poskytnout odpověď na žádost o přístup na základě nařízení 1041 v kontextu mého šetření. Proto, aby žádost o přístup mohla být řešena podle 1041. Stěžovatel musí podat nový, novou žádost o přístup radě, pokud se to přejí. Pokud nebude po nové žádosti udělen přístup, tak pak budu schopna prověřit podrobné vysvětlení rady této věci. Třeba konstatovat, že odpověď rady na žádost stěžovatele, když nebyla založena na nařízení 1049, eh, mm, mm, ukazuje, že žádost možná bude odmítnuta vzhledem k ochraně soukromí. Eh, je jasné, že informace, které eh, obsahují stanoviska panelu, obsahuje soukromá data podle nařízení o ochraně osobních dat. Takže je tady určitá, určitá rovnováha z, e, mezi veřejným zájmem a e, rozlišením mezi e, zveřejněním negativních nebo pozitivních stanovisek. Je také důležité. Toto jsou e, zprávy, ke kterým se ještě nemůžu vyjádřit, ale budu očekávat e, Eh, na budoucí žádosti podle nařízení 1049. Jsem zvědavá na vaše názory k této věci, která se možná ke mně dostane znovu, pokud se stěžovatele obrátí na radu podle 1049 a dostane se to ke mně ve formě stížnosti. Děkuji za pozornost. Thank you, madam, for your explanation. Děkujeme za toto vysvětlení a nyní výměna názoru. Otázky, paní Reda. Uh, thank you. Děkuji za slovo a ráda bych poděkovala paní O'Reilly za to, že se k nám přidala a že nám vysvětlila tento důležitý bod. Ta poslední záležitost, to znamená pozitivní, negativní stanoviska, rozdíl mezi nimi, to je velice důležité. Pozitivní stanovisko, pokud vím, znamená, že někdo byl teda potom jmenován. A myslím si, že veřejný zájem je zde jasný ta možnost zjistit, zda dané stanovisko skutečně odůvodňuje nebo zakládá takové to potom rozhodnutí. Mohla byste být konkrétnější? Do jaké míry byla ta žádost na radu omezená tímto způsobem, nebo zda pokryla nějaké stanovisko například i u negativního rozhodnutí. Děkuji. Myslím si, že ten žadatel chtěl mít eh, přístup ke všem stanoviskům a že tam zdůraznili, eh, že teda chtějí mít možnost přístupu i k pozitivním, i k negativním stanoviskům, že je to integrita procesu, že zde jde o zvýšení důvěry ze strany občanů. Myslím si, že pokud se nám to vrátí zpět jako ve formě odvolání, i kdyby to rada odmítla a tvrdila, že to nevyžaduje žádné stanovisko. Pokud si žadatel potom, pokud teda předloží stejné argumenty, to znamená, že si přeje vidět stanoviska negativní i pozitivní, tak rada asi bude muset nějakým způsobem odůvodnit potom ten postoj ale já prostě nemohu zatím přijít s mým stanoviskem. Nemám-li na stole veškeré důvody, asi vidíte, proč vzhledem k tomu pozitivnímu nebo negativnímu stanovisku není okamžitě, nedojde okamžitě k rozhodnutí. Teoreticky můžeme říci, že by to mohlo mít dopad na, řekněme, kariéru daného člověka, v jejich eh, zemích, nebo nevím, nebo můžeme říct, že pokud negativní stanovisko by bylo zveřejněno, takže rovněž by to mohlo posílit důvěru v kapacitu daného panelu rozhodovacího těchto soudců ve, ke prospěchu nás všech. To znamená, že jsou schopni soudci i přijít s takovým rozsudkem. Asi jste možná se podívali na zprávu o činnosti tohoto panelu. Jsou to zprávy, které jsou velice podrobné, jsou uživatelsky přístupné, je tam hodně informací, jakým způsobem se to provádí a tak dále. Samozřejmě, že kritickou důležitost mají samotná stanoviska. Čili pokud se to ke mně dostane, tak já snad potom, když budu mít možnost se na to podívat, kdyby to rada odmítla, tak se podívám na veškeré odůvodnění a rovněž proč teda, řekněme, zveřejnili pozitivní a ne negativní stanovisko, nebo proč k tomu nezaujali postoj. Děkujeme, paní Hautala. Děkuji a vítám vás ve našem výboru Jury. Jeden názor a dva dotazy. Jsem byla členkou národní vlády. Byla jsem zodpovědná za právě navržení generálního ředitele z mnoha kandidátů. A my jsme museli potom zveřejnit určité hodnocení mezi kandidáty, co nás vedlo k výběru konkrétního kandidáta, Pro jsme mysleli, že byl nejkompetentnější, nejkvalifikovanější daný člověk na daný post. A to přineslo sebou mnoho i právě takových stanovisek, těch, kteří hodnotili těch hodnotitelů a proto se ptám, zda něco podobného budete využívat i vy. Zda například potom ta stanoviska budou zveřejněna po tom procesu, toto je moje zkušenost. A potom takový ten dopad eh, určitého o, o, oslabení, eh, ten chilling efekt, eh, to si myslím, že se netýká pouze nařízení 1041, to mm, pokud jde o přístup k dokumentům. A potom ten test, o kterém jste se zmínila před chvíličkou, jsme měli diskuzi s panem místopředsedou Timmermansem o některých aspektech transparentnosti. Zazněla zde otázka na jedné straně efektivita, účinnost procesu, na druhé straně transparentnost pokud jde o zveřejňování dokumentů v triálogu, já sice vím, že to není přímo předmětem našeho dnešního jednání, ale mohla byste prosím říci něco eh, k tomu, jak eh, um, tuto transparentnost triálogu, jak k tomu přistupujete. Děkuji, říká paní O'Reilly. Já si myslím, že způsob práce panelu nedělá to tak, že by nějak srovnával kandidáty, každého hodnotí samostatně a hodnotí, zda by ten člověk mohl zastávat post soce nebo generálního potom advokáta a samozřejmě potom jsou to mm, potom každý připraví určité stanovisko. A ten efekt, ten, ten dopad, ten čelik efekt, o kterém jsem se zmínila, to je vlastně trochu je organizace potom toho šetření, celého toho procesu. Tím jsem, to jsem měla na mysli. Triálogy. Jak víte, tak probíhá nyní šetření o transparentnosti procesu trialogu. A to z toho důvodu, že zde zaznělo mnoho různých obav Někteří považují trialog za nedostatečně transparentní proces. Vím, že zde panuje názor toho, že jsou to velice efektivní trialogy, především když to srovná potom s tím prvním čtením a všechny ty akademické dokumenty o trialogu pan předseda Timmermans o tom rovněž hovořil možná tímto způsobem, že jde o určité, určitý kompromis mezi efektivitou a transparentností. Máte i stanovisko z rady, z komise, z parlamentu. Mí kolegové se šli podívat i na záznamy ve všech těchto třech institucích, podívat se na to, co je k dispozici proaktivně nebo na vyžádání. Já se dívám na možnost veřejných konzultací. Možná se o tom zmínil i pan místopředseda Timmermans kde v podstatě uděláte tu čáru a řeknete, toto už je důvěrné, toto je ještě veřejné, to je trošku na vlastní úvaze. Já, když jsem byla informační komisařkou u nás v Jersku a vystupovala jsem v parlamentu, tak jsem hovořila o tom, že transparentnost a svoboda informací to není něco, co by mm, mělo škodit a právě proto to musíme ty některé věci zkoumat. A pokud jde o zveřejňování určitých stanovisek, měli bychom na to nahlížet právě tímto prismatem. To znamená, možná škoda vyplývající z toho, že lidé nebudou přesně vědět, kdo dostal pozitivní stanovisko a kdo dostal negativní stanovisko a potom ta, to poškození, eh, že vlastně nevíte, jak ten proces celý probíhal, nebo že prostě máte pocit, že jste trošku, že tápete ve tmě. abyste se zmínila i o té vlastní zkušenosti, já si myslím, že součást té argumentace, abychom vůbec měli ten panel, samozřejmě, že rozsudky jsou důležité pro nás, pro všechny, každý členský stát jiným způsobem jmenuje soudce. U mě například je to trošku taková nepřehledná záležitost. V mnoha jiných zemích je to transparentní, otevřená soutěž, v jiných zemích vláda ty kandidáty podporuje. Tento panel se snaží všechno toto z dané rovnice odstranit a podívat se pouze na jednotlivce, na jejich profesionální charakteristiky, zkušenosti, právní kvalifikace a zda ten člověk odpovídá dané pozici či ne a zda bude schopen fungovat v mezinárodním prostředí. Děkujeme. Paní Dalbo má slovo. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já nemám dotaz. Paní Reda Paní Rejli se ale ptala na náš názor a proto bych se chtěla rovněž vyjádřit. Ráda bych řekla, že chápu a samozřejmě chápu veškeré mm, volání po transparentnosti jistě pro organizaci, pro důvěryhodnost našich institucí je to velice důležité. Ovšem, když hovoříme o hodnocení osob, ráda bych ještě řekla, že zde jsem trošičku opatrná, jsem nesmírně ráda, že jste řekla, že transparentnost by neměla způsobit nějakou, nějaké poškození, nějakou škodu. A měli bychom být nesmírně opatrní, pokud jde o stanoviska, která se týkají konkrétních osob. Já samozřejmě chápu, že pozitivní stanoviska dobře budeme zveřejňovat, ale ne negativní stanoviska, protože by to mohlo způsobit opravdu škody do budoucna pro daného člověka. My samozřejmě eh, žádáme, aby se měli čím dál více kandidátů, všem poté nebudeme mít žádné kandidáty, který se nám budou, hm, který se nám přihláší, protože, hm, přihlásí, protože tito lidé už dosáhli určité uh, úrovně Ehm, profesionálně a nebudou chtít, aby nějaká jejich negativní hodnocení začala někde kolovat veřejně, čili to si myslím, že skutečně, pokud jsou to negativní stanoviska, to, aby jsme je zveřejnili, tak tam skutečně bych, bych byla velice opatrná a to jsem chtěla v naší rozpravě zúraznit. Děkujeme, to nebyla vlastně žádná otázka, to v podstatě, nebo chcete, aby se k tomu vyjádřila paní Aureli, pokud ne, tak pan Lebreton. Takže Velice stručně, pane předsedo, samozřejmě toto téma je nesmírně důležité, transparentnost je pro demokratické instituce zásadní. A především, co chci říci, že dneska mě mm, to trošku zneklidnilo, pokud jde o naše instituce. Timmermans před chvíličkou se nás snažil ubezpečit o tom a e, připravil takový seznam e, všech těch oblastí, nedostatečná transparentnost, TTIP, jednání, administrativní soud e, Evropské unie, víme, že mu háže komise klacky pod nohy a tak dále najednou vidíme, že rada, rada rovněž se snaží nějak zakrývat, eh, kamuflovat určité informace, mm, pokud jde, eh, mm, nebo teda, jaký, protože v podstatě se skrývá za mm, tímto nařízením. A vidíme, že i parlament vlastně nefunguje v tomto ohledu, protože některé dosie, některé oblasti najednou, víme, mizí z kompetenci našeho výboru, což je nepochopitelné rada, komise, parlament nefungují dobře a poté, když chceme fungovat v triálogu mezi těmito třemi institucemi, zjišťujeme, že ani to není moc transparentní postup. Díky vám, paní Aureli, bych rád řekl, že alespoň něco, co je transparentní, a to jste ty vaše práce, a k tomu bych vám rád poblahopřál. Děkuji. Dobře, říká pan předseda. Takže toto vlastně nebyly dotazy, to byly takové pozitivní komentáře. Rádi bychom poděkovali za tyto komentáře. Ještě, nebo ještě se nám, paní Reda, chtěla byste ještě? Jestli dovolíte, a máme-li ještě chvílečku, otázka těch negativních stanovisek. Já jsem se neúplně ještě rozhodla, protože já vidím, že určité srovnání mezi pozitivním a negativním stanoviskem možná by bylo nápomocno. Zavímali by mě alespoň nějaká čísla za negativní stanoviska jsou běžná, nebo spíše se jedná o nějakou výjimku. To by bylo dobré znát, abychom mohli hodnotit, zda je zde nějaký, řekněme, značný veřejný zájem na tom, pokud teda negativní stanoviska budou výjim, jsou něčím výjimečným, to znamená, že pouze kandidáti, kteří jsou mm, samozřejmě kandidáti většinou mají tak vysoké kvalifikace, asi možná by ten zájem veřejnosti byl větší. Nebo než když si myslíme, že ty dopady nebo to hodnocení kandidáta bude negativní. Ano, těch 22% stanovisek, myslím, eh, mezi rokem 2010 a 2013 bylo negativní. Takže 22% bylo negativních. Pozitivní byly, pokud jde o opětovné jmenování do funkce. Čili docela vysoký počet negativních hodnocení, to znamená, ne všichni jsou schváleni. Dobře, říká pan předseda, zdá se, že jsme vyčerpali dotazy. Rádi bychom vám poděkovali, paní Aureli, za tuto nesmírně zajímavou výměnu názoru pro nás velice důležitou vzhledem k naší odpovědnosti, pokud jde o vztahy s Evropským soudním dvorem. Děkujeme, že jste mezi nás přišla a doufám, že se uvidíme brzo.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 Máme tady zpravodaje. Toto jsou společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem. A teď jde o zvážení pracovního dokumentu, zváži, tedy projednání pracovního dokumentu. Zpravodaj má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, toto je druhý pracovní dokument, který vám předkládám k zhodnocení a chtěl bych vám stručně připomenout kroky, které byly zatím eh, podniknuty, jenom velmi stručně. V dokumentu je to vše samozřejmě všechno podrobnější a konkrétnější. Od roku 2000 2014 eh, v roce 2014 komise před, předložila návrh a v říjnu 2014 zpravodaj dostal pověřeno, byl pověřen touto zprávou. Na počátku prosince 2014 jsme na tomto výboře, no, provedli první, výboru vyprovedli první výměnu názorů a <clears throat> již tehdy se začala projevovat určitá opozice některých parlamentních skupin, pokud jde například o proveditelnost této práce. Já jsem chtěl pokračovat, abych zjistil, jestli je možné nalézt alespoň minimální konsenzus, který by umožnil pokračovat. V roce 2015 byl předložen první pracovní dokument, který se setkal s příznivou odezvou, ale vlastně se nezměnilo nic na těch opozičních eh, názorech, eh, tedy názorech, které byly proti. Já jsem eh, si vyslechl různé zainteresované strany, odvětví, akademiky, různé zástupce veřejného života, kteří měli zájem na tomto projektu. Samozřejmě Eh, se vyjádřili i stínoví zpravodajové, vše probíhalo velmi otevřeně a já bych chtěl za otevřenost poděkovat. Vzal jsem také na vědomí, že výbor EMPL celou věc odmítl, aniž by to více vysvětlil výbor INTA, ovšem odvedl eh, velmi chválihodnou práci, eh, která zpravodaj velmi pomohla. Druhý pracovní dokument, tento, který eh, jsem předložil, bude posledním dokumentem a jsem, jsem zapracoval to, co jsem si vyslechl od kolegů a ostatních stran, Bude se postupovat běžným způsobem, odhraje se setkání se stínovými zpravodaji, které budou předkládat svá stanoviska a názory. Já si je vyslechnu a poté eh, si vyslechnu také Evropskou, nebo eh, mm, si to vyslechne také Evropská komise a potom se to uzavře. Uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat. Jaké jsem zde provedl změny? Poznámky stínových zpravodajů a nebo zainteresovaných stran, se kterými jsem hovořil. Pokud eh, někdo má nějaké další připomínky, tak mi je může předložit. Jde o malé podniky, mikropodniky do 50 zaměstnanců a obratem 700 tisíc až 8 milionů. Problém tvořily efektivní společnosti, vyhýbání se daní, daňové podvody a dále také možnost eh, usnadnit tvorbu nových podniků a takový podnik, který by eh, se chtěl stát podnikem podle eh, této kategorie, musí splnit určité podmínky. Článek 10 Tady jsou návrhy, které usilovaly o změnu původního návrhu komise. Tím se má zabránit tomu, že někdo si změní e, sídlo a přesune ho tam, kde je to daňově výhodnější. Dále se snažíme, aby vše probíhalo online v lhůtě 5 až 10 pracovních dnů a je také možnost v případě podezření na podvod zakladatel firmy může být osobně povolán, to je uvedeno v článku 13. A pak tam máme také bod 28, který se tím zabývá v článku 12 navrhujeme eh, jednotné stanovy. Členské státy se mohou pustit do registračního řízení. Potom bod 16 Pro zřízení takového podniku je zapotřebí minimálního kapitálu pouhé jedno euro, ale musí být doloženy rezervy. Mohl bych zde představovat jednotlivé návrhy, podmínky konkrétní, ale předpokládám, že jste měli možnost se s textem seznámit sami. Nyní ještě řeknu něco ke změnám. V tuto chvíli v Evropě dochází k tomu, že mnohým lidem jako jediná možnost, jako jediná cesta z nezaměstnanosti zůstává právě eh, soukromé podnikání. K tomu je potřeba velká fantazie, a tomu musíme poskytnout příslušné možnosti. Důležitý je také digitální rozměr, ten musí být zohledněn ve změnách tohoto práva. V návrhu Junckerovy komise toto je zohledněno a my se na to také musíme zaměřit. Snažil jsem se být loajální. Velmi striktním požadavkům komise jsem nemohl vyhovět, protože mi to připadalo příliš striktní a nedokázal jsem zcela zohlednit ani požadavky rady a doslova nebylo možné um, převzít ani poznatky nebo potřeby stínových zpravodajů. Zkrátka, nemohl jsem naplnit všechna přání všech stran Ovšem tento parlament je nesmírně transparentní, o tom jsme tady právě hovořili a každý má příležitost obrátit se na zpravodaje a říci, co si o jeho návrzích myslí. Na základě toho, co se ke mně doneslo, zapřání a požadavky jsem tento dokument vypracoval a já doufám, že na tomto základě bude možné dosáhnout určité míry konsensu. A to potom pomůže kráčet obvyklou cestou právní návrh, který bude doplněn a vylepšen pozněcími návrhy kolegů. Možná tady budou určité svá politická nebo ideologická stanoviska, eh, která i nadále budou znemožňovat existenci tohoto dokumentu. Každý se ale musí rozhodnout sám. Taková je situace. Celý tento postup vytvoření eh, evropského práva eh, společenství, tato cesta je posetá neúspěchy a Nyní to celé vlastně klesne na úroveň směrnice a není tady dostatečný konsenzus k tomu, aby se celé e, toto právo reformovalo. Já si však myslím, že jsme naši povinnost splnili. Děkuji všem za spolupráci, za názory které mi byly komunikovány bez ohledu na to, zda ten či onen eh, kolega to považoval eh, ten návrh za eh, kladný a nebo ne. Paní Regner. No, děkuji, pane předsedo. Předtím, než položím otázku a vyjádřím se několika připomínkami, chtěla bych výslovně poděkovat zpravodaji za jeho neuvěřitelně eh, trpělivý způsob spolupráce. Situace samozřejmě je všechno možné, jen nejednoduchá. Já však chci poděkovat za eh, tuto práci za celé to období, co na tom pracujeme, protože je opravdu nesmírně obtížné se vzájemně spližovat a pan zpravodaj se neustále trpělivě snaží vycházet všem vstříc a pozice spližovat. Mám konkrétní dotaz a tento dotaz eh, se týká jedné z nejcitlivějších problematik, do, které, do kterých jste se pustil, to je otázka sídla. E, to znamená, to jsou takové ty e, firmy virtuální, které mají jenom někde nějakou virtuální adresu a my tady chceme zabránit daňovým únikům, praní špinavých peněz a tak dále a pan zpravodaj se toho ujal. Já si nejsem jistá, zda jsem formulaci eh, článku 10, eh, eh, který je velmi stručný, jestli jsem tento článek zcela pochopila. Německy je tady uvedeno sídlo a hlavní zpráva této společnosti odpovídá skutečnému sídlu. Nyní řeknu anglickou verzi. Znamená to, že sídlo podle hm, tedy formálně i reálně musí být na jednom místě. To znamená, není možné, aby eh, to sídlo formálně bylo někde, ale v praxi ta aktivita probíhala jinde. Záměr je ten, a mě by zajímalo, jak, si, jak to vnímáte vy, tuto pasáž, protože toto je jedna eh, tedy z hlavních myšlenek, o kterou tady šlo. Dále mám následující připomínky k rozsahu působnosti. Je velmi dobré, že reagujete na naši velkou obavu, tedy to, že velké podniky řeknou, my jsme právní osoba a proto eh, tedy tyto firmy využijí ten nástroj a potom to využijí jinak, než byl účel toho textu. A malé a mikropodniky eh, tady budou takto definovány. Za prvé to znamená, že jsou míněny ty podniky, které mají méně než 50 zaměstnanců. Tady se však dostáváme do oblasti, která představuje velké riziko pro jedno odvětví, kterého by se to týkalo, a to je stavebnictví. Většinou je stavebnictví organizováno eh, tak, že jsou tam samé, samí subdodavatelé a proto jsou tady velké obavy v tom smyslu, co by se tady Eh, mohlo všechno stát. Já bych možná uvedla ještě jeden další příklad, který mi velmi leží na srdci, a to je McDonald's. Měli jsme zástupce firmy McDonald's v jiné souvislosti na pracovní skupině taxe, i když tam v podstatě šlo o to stejné, ta, eh, ten problém té eh, fiktivní firmy, že někde mají nějakou adresu, uh, a zjistilo se, že to jsou že tam jsou struktury fran, francízy, což znamená, že jsou to vždy malé a střední podniky a ti, kdo chtějí inovativně vytvářet business modely, pro ty by SUP uh, eh, byla taková zrádná cesta, že vlastně by to pro ně znamenalo určité riziko, které já tady vnímám. A další věc, to je registrace online. Když je se očekává, že dojde ke zneužití, tak by mělo být možné, že zakladatel se osobně objeví u příslušného úřadu. Ano, dobře, to už jsme se dostali o krok dále, ale i tady budeme narážet na problém s realizací, protože máme spoustu oblastí, toho, jak se samostatně podniká v Evropské unii a máme problém, velký problém s kontrolami toho, jak se to realizuje a proto si myslím, že zatím toto stále ještě není vhodným nástrojem, jak tuto oblast ošetřit. Závěrem bych upozornila na to, a já tomu rozumím, komise tady má svého zástupce, je to v zájmu komise, aby eh, určitá věc, které byla věnována velká energie, aby se v té věci pokračovalo. To je samozřejmě legitimní, ale eh, eh, pak je tady velmi aktivní lobbying až k předsedovi parlamentu. A já jsem velmi často měla pocit, že se ke slovu dostávají zejména ti, eh, kteří se Eh, kteří mají velký zájem na tom, aby opravdu eh, existovaly tyto společnosti s jediným společníkem. A já jsem přesvědčená, že přestože tady byl dokument velmi otevřený pro kompromisy, ale že přesto všechno by bylo eh, nejlepší tuto formu společnosti odmítnout a zvážit jiné kroky, které by například obsahovaly i různé návrhy k eh, jinému eh, řešení sídla té firmy. Děkuji. Paní Hautala, chtěla bych vám připomenout, že nemáme mnoho času, takže prosím, buďte co nejstručnější. Děkuji. Naše frakce byla velice kritická vůči návrhu komise a Pan zpravodaj, pan de Grandes, eh, se snažil mm, řešit některé hlavní problémy, které se týkaly potřeby eh, toho, aby si firmy vyprávěly eh, povinné rezervy od kapitálu jednoho eura, což je v návrhu komise, což není dostatečné také jsme byli kritičtí vůči rozdělení um, křesel. Není snadné navrhovat řešení, které by se jedno značně aplikovalo ve všech členských zemích, protože legislativa členských zemích je e, velice rozdílná. Můj e, názor je, že tento návrh by vedl jenom k větší fragmentaci, protože by spoléhal na národní legislativu. Já se chci vrátit k našemu původnímu názoru, který zněl, že dříve než něco podobného bude zavedeno, tak budeme potřebovat revidovat uh, evropské uh, Mm, právo pro obchodní společnosti a mm, já to projednám se svojí frakcí, kde je i mm, tým z výboru pro zaměstnanost, ale nevidím, že ačkoliv bychom tedy chtěli a chci poděkovat zpravodaji za jeho úsilí, že nakonec bude, nevidím tedy, že nakonec budeme pro tento návrh. Děkuji. Paní Jutiland. Děkuji. Já chci říci, že kritika vůči tomuto návrhu není ideologická. Je to, jsou to skutečné obavy založené na faktech. Já velice si cením tedy um, um, pozměňovacích návrhů a záruk, které byly podány k tomuto návrhu ale nebudou dostatečné. Například nezabrání tomu, aby se to nezneužívalo pro podvody a to je hlavní problém. Riziko, že budou jenom um, prázdné, firmy prázdné schránky, stále existuje. O to více, že se zjednodušuje registrace online. I když členské státy eh, pozměňovacími návrhy zpravodaje by měly právo požádat o Mm, fyzické osoby, tak by jim to nedalo právo jim to uplatňovat, především pokud budou mít sídlo v zahraničí. Já jsem napsala zpravodaji před Vánoci minulého roku. Loni pět e, švédských orgánů poslalo stanovisko švédskému ministerstvu spravedlnosti, kde bylo hodně tedy problémů či návrhu komise, se týče zřízení nového fóra, eh, příklad orgán pro ekonomickou zločinnost mm, vyjádřil znepokojení hlavně zjednodušeného mm, procesu registrace, které, které usnadňuje anonymní vlastnictví a zvyšuje eh, problémy takzvanými um, ehm, mm, goldkeepers nebo zlodi nebo krádežemi ID, také um, požadavky osobu, která které má být, být poskytovány informace a podobně. Celkově tento návrh nové formy združování, vytváření firm by mohlo představovat platformu pro ekonomickou trestnou činnost. Kromě toho švédské bezpečnostní služby v souladu se obavami jiných orgánů vydali prohlášení, že nemohou vyloučit, že tato forma združení by mohla být používána pro e, účely zločinnosti a financování terorismu. Z tohoto hlediska bych vítala e, stanovisko e, evropských agentur jako Eurojust a Europol. Mm, no, oni se mohou dívat na, na tento návrh ze svého hlediska. Nemyslím, že to je um, nutné pro všechny. Um, um, toto a um, celá řada dalších věcí, které um, padlo ze strany kolegu, eh, mě, mě velice znepokojuje, abych skutečně trvala na tom, aby pan Grandes Pascal jako zpravodaj a také my jako výbor eh, pro mm, právní záležitosti bychom tedy nesouhlasili s tímto návrhem. Děkuji. Paní Rozier. Děkuji, pane předsedo. Eh, Určité otázky nad tímto textem vyvstávaly od samého začátku a dodnes jsme nenalezli odpověď. To nijak nesouvisí s prací zpravodaje, který se snažil z textu eh, ty obavy ošetřit. Ale eh, tady je také otázka jaké potřeby chceme tím textem pokrýt. Ani v souzení dopadů, ani jinde nevidím odpověď na otázku, do jaké míry je nezbytné, aby malé podniky eh, vytvářely pobočku eh, tímto způsobem v jiné zemi, tak aby se usnadnily přeshraniční aktivity. Eh, já vlastně nevidím žádný důvod, proč vytvářet tuto novou oprávní formu nijak to neřeší současné problémy. Není to nějak kvantifikováno ani dokumentováno, tato potřeba. Zástupci malých podniků naopak jsou proti tomuto návrhu. Oni nemají tu potřebu, kterou se snaží ten text naplnit, naopak ten text vnímají jako určité ohrožení protože je to eh, další otevřená možnost, jak obcházet národní legislativu a provádět eh, sociální, fiskální dumping eh, a další. Pokud chceme naslouchat potřebám malých podniků, tak možná bychom si měli položit otázku, proč organizace, které je zastupují, nejsou pro tento text, ale naopak. A když to není prospěšné pro malé a střední podniky, tak si můžeme položit otázku, komu to tedy prospěje. E, to je asi otázka velkých společností, racionalizace a tak dále. A já děkuji panu zpravodaji za jeho úsilí, za to, že se snažil ty věci zohledňovat a řešit, ale musím říci, že v tuto chvíli, tak jak to čtu, e, jsou to spíše kosmetické záležitosti, protože ta ustanovení, která tady jsou, i ta zmírněná, um, tady se říká, že to nepředjímá právo jednotlivých zemí, ale um, tady to není eh, vyjasněné je tady otázka, jaká se bude uplatňovat legislativa, když nějaká firma si vytvoří eh, svou strukturu v jiné členské země a v jiné členské země bude využívat eh, tuto formu. A tady se říká, že se aplikuje právo země registrace a zároveň eh, to skoro tak vypadá, skoro to tak vypadá, eh, že eh, tady stejně i nadále zůstává otevřená ta možnost té daňové optimalizace. Ehm, a potom je tam ten společník ehm, a Tady se podle mě otevírá možnost pro malé a střední podniky, eh, kde se odkazuje na směrnici z roku 2013, aby se rozšířil počet podniků, které mohou využívat tento nástroj, ale nevylučuje to eh, možnost akumulovat eh, různé fiktivní firmy, které potom mohou takto optimalizovat své daně. Takže podle mého názoru řešení pro tento problém neexistuje, nevyhovuje to podnikům, naopak to může vést k zneužívání takového nástroje. Takže eh, je tady obava, že by to mohlo vytvořit určité skuliny v právu eh, a je to opravdu aktuální a znepokojivé. Pan Zjevka. Bardzo dziękuję. Děkuji za slovo, pane předsedo. To je zajímavá rozprava. Rád bych poděkoval, rád bych poděkoval za tyto nesmírně zajímavé názory, argumenty. Myslím si, že i to je nesmírně nápomocné našemu zpravodaji, který se maximálně snaží vzít v potaz veškeré názory. Ovšem nevede to k ničemu. Pánové, dámy a pánové, to je demagogie. To, to já už vůbec nechápu, o co jde. Terorismus protože zde budou teda podniky jednoho člověka, když prostě my chceme, aby tam bylo PNR, eh, levá, levá strana spektra je okamžitě proti a zde chcete bojovat proti terorismu tím, že budete bojovat proti společnostem s jedním eh, člověkem, no to, to, je, to je horor komise snad bude schopná přijít s na mnoho našich dotazů. Protože já mám pocit, že to, o čem dneska hovoříme, to znamená, jakým způsobem udělat z našeho pracovního trhu dynamičtější pracovní trh, naši levicoví přátelé z levé strany spektra, kteří si zde vymýšlejí různé bariéry, administrativní překážky nebo další povinnosti pro naše společnosti, které jsou aktivní na našem trhu, kdykoliv máme možnost vytvořit něco, co by našim mladým lidem konečně přineslo nějaký prostředek, nějakou šanci, aby se zaměstnali, tak začnou říkat, ne, ne, ne, ne, ne, to nemůžeme. Tak prostě musíme přece si uvědomit, že v současné době potřebujeme, co potřebujeme nejvíce, abychom vytvořili velké počty nových pracovních míst a právě tyto společnosti s jedním společníkem budou odpovídat všem kontrolám, fiskálním, prokurat, regulatorním, mm, právním a tak dále. Všechno, eh, co dělají ostatní podniky. Proč? Čím budou tak odlišné, že budou tak nebezpečné pro trh? Já tomu vůbec nerozumím. Vůbec nerozumím vašim obavám že to budou nějaký prostě podvodníci, kteří se budou okamžitě jakýmkoliv způsobem snažit nalézt jakékoliv možnosti podvodu státu. To přece není vůbec pravda. Všechny kontroly budou probíhat stejně. Dobře, možná ty povinnosti budou mm, trošku nižší, ale ta kontrola přece bude stejná. Pokud chce se někdo stát mm, podvodníkem a chce se stát kriminálníkem, tak bez ohledu na to, za tuto možnost bude mít či ne, tak prostě to udělá. Nemůžeme mm, tvrdit, že všichni, kdo by chtěli využívat této možnosti na trhu, jsou okamžitě podvodníkem. Já jsem rád, že o tom vůbec hovoříme, dámy a pánové, protože na počátku jste vlastně, dámy a pánové, o tom vůbec s námi nechtěli hovořit. Možná bychom si měli vyšlechnout komisi, na jakém základě přišla s tímto návrhem, snad si to nějak to nevytáhla pouze z klobouku. Určitě tam nalezneme nějaké odpovědi. No a v naší práci bychom si měli podívat na to, které prvky samozřejmě potřebují nějaké úpravy, nějaké vylepšení a tam se to musíme snažit vyřešit a ne eh, obecně tvrdit, že to je nepotřebné, že je to pouze špatné. Není to ovšem pravda. Já se rovněž setkávám s různými odboráři, podnikateli. Toto funguje v mnoha zemích. Nikdo nám netvrdí z těchto zemí, že to eh, tvoří nějaké velké množství nějakých kriminálníků. Nesmíme generalizovat. Snažíme se vytvořit tento dokument a vybudovat ho možná, co možná nejlépe. Nepovedeli se nám to dobře, nepovedli. Udělejme tento, pokus, tento pokus, no tak aby jsme měli novou možnost, novou aktivaci našeho pracovního trhu. To je naše povinnost a ne prostě se tam snažit nějak do toho neustále přinášet nějaké problémy. Paní Komodýny, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za práci na této zprávě. Věřím, že to je velmi důležitá zpráva. E, pokud Evropský parlament skutečně chce být viděn jako parlament, který chápe e, příležitosti e, pro malé, mladé podnikatele, výzkumníky, inovátory a by mohli využívat příležitosti a aplikovat je um, ehm, jak si tra- v tradičnějším smyslu e, jako kom- obchodního nebo firmního práva. Zneužívání ale nevyplývá z právních koncepcí. Aby uh, uh, určitý subjekt měl charakter společnosti s ručením omezeným, tak to závisí na aplikovaných postupech já stílím, to eh, znepokojení, které tady byly jmenovány, něco se týkalo eh, podmínek zaměstnání, financování terorismu, daňové úniky. Neměli ale bychom toto řešit specificky jinde, v jiných um, normách. Pokud pokud nejsme s těmito standardy spokojení, měli, by, měli bychom uvažovat jinou legislativu, aby eh, mm, toto, neměli bychom bránit mladým podnikatelům využívat příležitosti. Některé členské státy již tento krok podnikly, některé členské státy již rozhodly, že jedné eh, fyzické osobě dají ochranu společnosti s ručeným omezeným a e, ta osoba, tato osoba, tento subjekt potřebuje vstupovat na evropské trhy. Jako členko výboru Jure, tento, toto, toto je prostě e, komerční subjekt, který by z správního e, hlediska mm, mělo by být tedy řešeno, zda chceme jednomu člověku dát omezené ručení? Pokud ano, tak logicky z toho nevyplývá, že když to uděláme, tak automaticky mu dáváme licenci financovat e, terorismu, páchat daňové zločiny, niky a nebo eh, špatně zacházet se zaměstnanci. Já si myslím, že bychom měli skutečně se pokusit identifikovat právní otázky, které by mohly pomoci dobrému využívání tohoto nástroje a Eh, řešit to v té druhé zprávě, v druhém pracovním dokumentu pana de Grande, který prezentoval pan de Grande Pasqual, eh, tak ten zdůraznil ty právní otázky a poskytuje nám velice dobré mm, zlepšení využívání tohoto komerčního prostředku, obchodního prostředku. Pan Raděv? Vážní kolegové, já chci poděkovat zpravodaji, protože to velmi obtížná zpráva. Um, pracovní dokument, který prezentoval, dává další garance, které spadají nebo které pokrývají ty problémy, které tady byly jmenovány. Je jasné, že když svážeme operační provozní činnost se sídlem, tak vlastně 90 ehm, aplikovatelného příslušného práva v členských zemích v státech pokrýváme. Ehm, to je, ehm, když spojíme provozní činnost se zdaněním. Pokud mm, větší problém by byl, kdyby obchodní zastoupení mohlo obchodovat v jiných zemích. Pokud máme registraci Eh, jedné zemi, tak v čem by byl problém? Hmm, obavy, že internetová registrace by určitým způsobem pomohla, napomohla zneužívání, tak dovolte, abych vám řekla, že ve 13 členských zemí registrace online již funguje řadu let. Například moje země. Před deseti lety jsme měli stejný problém. Ano, máme které je možné zřídit s kapitálem jednoho eura přes internet a za posledních deset let to nevedlo k většímu množství podvodů. V mé zemi um, akciové společnosti mohou být zřizovány pouze přes internet. Nemáte žádnou jinou formu registrace. To už máme deset let. V 21. století nevidím, v čem je problém. Hmm dejme tuto příležitost mm, pro e, usnadnění spolupráce malým firmám, mm, zřizováním těchto firm by e, bylo možné přispět k dobrému fungování dlouhodobého hlediska k otevření počtu pracovních míst. Pan Kester? Já mám jednu um, zásadní poznámku na úvod. Já jsem v té diskusi měl dojem částečně, že je snaha tady říkat, že založení uh, společnosti jednou jediným společníkem je jakési eh, protilek proti masové nezaměstnanosti. Já se domnívám, že společnost s jedním společníkem uh, Eh, pro eh, nezaměstnané mohou obsahovat i velká nebezpečí. Máme tedy ekonomický rozvoj, který trpí tím, eh, ne, že na straně nabídky je nadbytečná regulace, ale že existuje strukturální problematika slabé poptávky, když je někdo nezaměstnaný a může se ještě zadlužit a hrozí mu konkurs, tak je potřeba usnadnit um, to, aby lidé byli výdělečně činní samostatně. To uh, ovšem vychází ze základně um, špatných předpokladů. Já bych byl proto, aby stávající pravidla, která existují, aby se lidé mohli osamostatnit, uh, výděleč, být výdělečně činní, aby byly dodržovány, že uh, to přispívá k tomu, zda ten no, mm, obchodní model, který člověk má, lze rozvíjet. Myslím, že stávající pravidla v Evropě s tomu stačí. Když chce se někdo samostatně podnikat, tak aby měl tuto možnost, má tuto možnost. E, řada bodů již byla jmenována. E, pak ta otázka e, rozděleného sídla, to není dostatečně jasné. Ehm, já jsem také pro postup face to face, e, co se týče ohlášení společnosti. To je další překážka. Ehm, závažná věc založení vlastní e, společnosti a také mám pochybnosti u té otázce ručením kapitálem jednoho eura. To je, to považuji za příliš málo a spíše v tom vidím rizika i pro tu jednotlivou osobu více než jaksi šance nebo příležitost. E, mm, mám pochybnosti, co se týče e, možností a šancí, které e, pomocí těch SUP jsou, jsou s tím spojeny tedy. Děkuji. Je tady požadavek, aby komise prezentovala svůj mm, svoji pozici pan Hoyer. Prosím, buďte stručný. Děkuji, pane předsedo, děkuji za příležitost. Já chci poděkovat panu eh, de Grandes, eh, zpravodajovi, za eh, jeho vytrvalou práci a také hledání kompromisu, který kontaktoval celou řadu aktérů nás, skeptičtější poslance. a také e, za jeho neochvějnou víru, e, že toto je nástroj, jak pomoci malým firmám. Vidíme dnes odpoledne, že diskuse v tomto parlamentu jsou, byly a jsou obtížné. Stále posuzujeme ten text. Je tam několik tedy mm, komentářů z mé strany. My mm, mm, konstatujeme, že zpravodaj uh, poskytl celou řadu mm, dalekosáhlých návrhů které se týkají e, nebezpečí zneužívání. Některé z nich již platí určitou dobu, například omezení mm, působnosti rozsahu malých, velmi malých společností a jednotného sídla, článek 10. Pak jsou tam další inovativnější, dalekosáhlejší myšlenky, jako uh, ekonom, ekonomické aktivity, tam požadavek, aby společnost, která se chce stát SUP, tak musí mít důkazy, že již rok funguje, že má e, obchodní činnost. E, dále jsou tam ustanovení o dohledových pravomocech státu rozpustit SUP, pokud nemá již ekonomickou aktivitu. Takže tam celá řada e, zabudovaných filtrů a také se domníváme, že zpravodaj ukázal ve svém balíčku, jak by mohlo vypadat možné řešení. Já doufám, že toto, um, toto je první výměna názorů, ale e, tady jsou tady obavy různých mezer, jako takové ty poštovní schránky a podobně ale je důležité tuto rozpravu vést, to potřebujeme. Neměli bychom zapomínat, že se zaměřujeme příliš na 0,1 podvodů. Neměli bychom zapomenout, že 99 ehm, mandátů, kteří chtějí skutečně ehm, podnikat, a mnoho z nich nás kontaktovala, že jsou pro možná jako asociace nebo zrušení mnoho tady e, lidí má názor, že to je velmi důležité, že my jsme e, měli takové digitální odpoledne a byli jsme překvapeni, kolik mladých podnikatelů, kolik startupů, že toto žádá. Proto potřebujeme tento nástroj a proto vaše práce je tak důležitá. My jsme samozřejmě připraveni spolupracovat s parlamentem na hledání životaschopných řešení je před námi spoustu práce, aby toto v praxi fungovalo, abychom řešili eh, ty eh, zmíněné problémy. Pan de Grandes, prosím stručně. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně. Rád bych poděkoval i komisi za jejich postoj, vytrvalost, když jsme začali v této oblasti pracovat, byl to kvalitní návrh, nebyl to nějaký pochybný návrh a já v mém textu velice jasně zúrazňuji, že tam jde skutečně o tu stejnou lokalitu nebo stejné místo, pokud je o eh, etablování dané společnosti. Co je důležité v této oblasti, proč by mělo jít o směrnici nebo naopak o nařízení směr. Mm, víme, že směrnice, víme, že komise chce směrnici, protože v podstatě ten návrh původně byl mnohem rozsáhlejší, týkalo se, šlo o nařízení mm, selhalo to trošku, mm, směrnice vyžaduje více flexibility na straně členských států, pokud jde o určité role, určitou ochranu a já jsem se o tom zmínil i ve mém dokumentu. Na základě naší dnešní diskuze ovšem vidím, že i toto vyvolává určité dotazy, čili dobře, nebudeme vy, nařízení, budeme mít směrnici. Jsou zde lidé, kteří spochybňují právní jistotu potenciálního potenciální interpretace na straně členských států. Čili nějaké zásadní řešení neexistuje. Zdá se, že jde o ideologickou rozpravu. Samozřejmě, že je to ideologická rozprava. Zdá se, že se dostáváme do nové éry v celé Evropě, že došlo k určitému pohybu paradigmatu. Máme zde nové výzvy, mnoho nezaměstnaných. Jistě, v některých zemích jsou určité tradice, které přetrvávají, ovšem tyto tradice jsou často už tradicemi zastaralými. Když hovoříme o nových pracovních místech, tak prostě nemůžeme toho dosáhnout nějakými starými Mm, přístupy a starými nástroji mladí lidé chtějí, abychom přišli s novými eh, řešeními, abychom jim pomohli, aby se stali ehm, e, OSVČ například. Všichni potom volají a my na naší straně děláme vše, co je v našich silách. Samozřejmě, že to znamená podstoupit určité riziko, to je součást celé této věci. Ovšem musíme něco udělat, protože pracovní místa nám chybí a my zde vidíme čím dál tím více nezaměstnaných mladých lidí, kteří hledají nové pracovní příležitosti. A to je fakt, to je skutečnost. Jsou zde malé podniky, mikropodniky, které to po nás žádají a jsou nakloněny tomuto našemu názoru. Všem politici, my politici, přes veškeré to úsilí které jsem udělala, abychom vzali v potaz opravdu legitimní eh, obavy všech zúčastněných. My často máme negativní pocit a nevy, ne, máme pocit, že toto je ten správný směr před. Já tomu rozumím, ovšem dneska v této rozprávě jsem neslyšel žádné nové argumenty proti mému návrhu. Je zde mnoho záruk, které jsem zahrnul i do tohoto pracovního dokumentu. A Myslím si, že tyto záruky jsou opravdu vhodnými zárukami, že slouží účelu, který jsme si stanovili. Mám skutečně určité obavy ohledně těch argumentů, které podle mého názoru jsou skutečně spíše takové rigidní argumenty. Možná by komise mohla být ambicioznější mohla by přijít ještě s novým modelem, nějakým novým regulačním rámcem. Ovšem je zde princip subsidiarity a proto je obtížné to udělat. Čili toto byl v podstatě poslední pokus zachránit celou tuto Eh, záležitost. Měli bychom na tom pracovat seriózně u nás v našem výboru, snažit se opravdu odvést ten kus práce, který se od nás očekává, to, co je v naší odpovědnosti. A já skutečně nechci, že toto je, mm, abyste si mysleli, že já jsem nějak emocionálně propojen s tímto dosíje. Ne, ne, ne, je to návrh komise, vůbec nechci, abyste si mysleli, že je to eh, nějaké moje hobby. Já jenom nechci, abychom schválili něco, co ztratí ze světele společného jmenovatele, čili pane předsedo. Jistě, ta situace je obtížná, já jsem si toho vědom. Rád bych poděkoval všem, kteří předložili jejich obavy, kteří zde vystoupili s jejich námitkami. Neměl jsem pocit, že by zazněly nějaké nové argumenty ze švédské strany. Zazněla otázka obavy ohledně terorismu, to si myslím, že je trošku eh, přehnané, to si myslím, že opravdu není eh, v souladu mm, nebo neodpovídá to vůbec nějak proporčně eh, možným rizikům. Skutečně si myslím, že by se to tímto způsobem, že zde je dostatek záruk pro to, aby se celý systém nezneužil touto cestou. Pane předsedo, ještě jednou děkuji, děkuji za slovo, děkuji všem stínovým zpravodajům, rád bych poděkoval zástupcům komise. A ještě lhůta, to je myslím čtvrtek pro pozměňovací návrhy, pokud jste neměli možnost se eh, být na našem jednání po této, vypršení této lhůty budeme schopni pokračovat um, takovým tím naším řádným postupem, budeme schopni eh, přijmout rozhodnutí v tomto ohledu na základě samozřejmě výsledků. Vidíme. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, tím končíme tento bod. Dohodli jsme se na tom, že nyní to bude 16. a 17., které se budeme věnovat. A já navrhuji, abychom 14 a 15 odložili, protože poté proběhne schůzka se zavřenými dveřmi. Čekají nás otázky, které jsou spojeny s odejmutím imunity. Musíme se tomu věnovat dneska, musíme to včas vyřešit, čili prosím o klid. Děkuji vám, říká pan předseda, čili 16. a 17. To jsou ratifikace ze strany členských států a jejich přistoupení jménem Unie k protokolu z roku 2010 Děkuji, děkuji, děkuji eh, za klid v sále. Jaký je rozdíl mezi 16 a 17? V jednom případě jde o justiční spolupráci v občanských věcech a v té druhé zprávě je to protokol kromě aspekty, které se, týká, které se týkají justiční spolupráce v občanských věcech, čili toto je ten rozdíl mezi těmito dvěma protokoly, Těma to dvěma zprávami. Pokud jde o tento protokol, který se týká náhrady eh, odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři Hm, hovoří o mnoha problémech, které byly identifikovány v roce 96. Tam to byly ty hazardní škodlivé eh, látky, o kterých eh, jsme, eh, které se popisovaly v úmluvě o mořích a očekáváme ratifikaci ze strany členských států, aby to vstoupilo v platnost. Hm, nemáme zde doložky, které se týkají regionální spolupráce v této umluvě ani v tomto protokolu a v tom případě by členské státy měly vstoupit eh, zastoupení Unie do tohoto mezinárodního dohovoru. Mohou to ovšem udělat pouze poté, co Rada s tím bude souhlasit a zároveň Evropský parlament vyjádří souhlas na základě návrhu komise v souladu s článkem 218 odsteku 6 písmena E smlouvy o fungování EU. Rada v tomto důsledku požádala parlament o vyjádření souhlasu s tímto návrhem rozhodnutí Rady 10. prosince. Verze těchto dvou rozhodnutí, které přijala Rada, ovšem se zásadním způsobem liší od původních návrhů komise v následujících aspektech. Především pokud jde o rozsah exkluzivních kompetencí, které se týkají článku 3 odstavce 2 smlouvy o fungování a s ohledem na překrývající se rozsah úmluvy a směrnice o environmentálních odpo- environmentální odpovědnosti. Dále je to potřeba fixního harmonogramu pro ratifikaci HNS protokolu z roku 2010, který by měl zajistit implementaci tohoto protokolu a zároveň stejné podmínky pro všechny zúčastněné strany a zároveň zamezit jakékoliv konkurenční výhodě, která by vyplývala z odkládání přistoupení k tomuto protokolu. A třetí záležitost, pokud jde o vhodný právní základ rozhodnutí rady vyloučit spolupráci v oblasti občanských záležitostí, především pokud je o článek 192 smlouvy o fungování EU a dále hlavní ustanovení, které se týkají environmentální odpovědnosti, čili eh, článku 100 odseku 2 eh, ustanovení v oblasti dopravy a zároveň je to 118 odsek 6 smlouvy o fungování i když řádný legislativní postup by byl aplikovaný na základě článku 100 lomeno 2 a 192 smlouvy o fungování, výbor Jury a na zpravodaj Axel Foss bude analyzovat na základě vlastní iniciativy pravidla, pravidlo 39 jednacího řádu, pokud jde o vhodnost změny právního základu, který se týká návrhu komise, návrhu Rady 1383 eh, 15. A nyní bych poprosila Radu a komise, aby nám stručně, opravdu by se stručně prezentovali jejich stanoviska ke všem těmto bodům. Takže nejprve to bude zástupce komise, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně. Ano, vy jste zhrnul tři oblasti, ve kterých se neschodneme, rada a komise. Jeden z těchto bodů se týká pouze návrhu s výjimkou spolupráce v oblasti občanské záležitosti. takže začnu změnou právního základu ze 192 na 100 lomeno 2 smlouvy ignoruje hlavní aspekt protokolu z roku 2010, to znamená, že platí znečišťovatel. Vidíme, že je to právě zahrnuto v do, no, v článku 192 a na základě toho jsme eh, eh, přijali pravidla, která se týkají eh, směrnice o environmentální odpovědnosti 34. Když využijeme článek 100 odstavec 2 pouze, tak v podstatě bychom eh, mm, v podstatě vlastně mm, bychom ten hlavní aspekt eh, úmluvy ignorovali, to znamená regulace v této oblasti, pokud jde o tyto škodlivé látky na moři. Víme, že judikatura podporuje právě cíle tohoto nástroje, který máme k dispozici a proto by toto měl být právní základ. Proto nesouhlasíme s tou změnou, kterou, nav- kterou navrhuje rada do textu. Navíc bych ráda zúraznila, že pokud je o exkluzivní kompetence, eh, my máme určité obavy, které bych zrovna následujícím způsobem. Například eh, tím, že budeme aplikovat eh, úmluvu z roku 2010, to by mohlo mít obrovský dopad, nebude to omezováno pouze na části úmluvy. My potřebujeme eh, vlastně jednotnost našeho právního, eh, naše legislativy a dále je to článek, ve kterém se hovoří, že členské státy mohou vykonávat pouze ty kompetence, kde Evropská unie nevykonává své kompetence, nebo kde se unie rozhodne, že nebude provádět své kompetence. Ani jedna z těchto podmínek ovšem nebyla v tomto případě eh, splněna, pokud jde o směrnici o environmentální odpovědnosti. Členské státy mohou vykonávat tyto kompetence ohledně protokolu z roku 2010 v souladu se smlouvami. A nyní nesouhlasíme ani s tím, že článek 2 odsek 1 se bude měnit v tomto eh, návrhu textu, kde bude povinnost ratifikovat a přistoupit k tomuto protokolu, což je změněno z mm, mm, na jakousi povinnost eh, takzvaný best effort. Eh, je tam povinnost bez results, to znamená to, co je v souladu s článkem 4 3 eh, povinnost eh, upřímné spolupráce, kde členské státy, podle kterého členské státy kromě jiného musí, a cituji, eh, přijmout veškerá opatření obecného či konkrétního charakteru, aby zajistili splnění povinnosti, která vyplývá se smlouvy nebo z nějakého aktu Evropské unie. A na závěr ještě jeden bod, který má praktický dopad a na který nesmíme zapomenout. Je to přístup uniformního, uniformní ratifikace v rámci pevného data umožní stejné podmínky pro ekonomické hráče Eh, na které bude mít eh, tato umluva dopad, tak jak byla eh, upravena protokol z roku 2010. Pokud ratifikace protokolu proběhne pouze na straně některých členských států, zatímco ostatní členské státy budou aplikovat pořád směrnici o environmentální odpovědnosti a národní legislativu, tak budou poté majitele lodí v oblasti vlastní škod by, odpo- by museli vlastně Mm, plnit podmínky dvou systémů, což by mělo negativní dopad na právní jistotu ohledně oběti například takových incidentů a komise nesouhlasí s takovou fragmentací daného postupu, pokud jde o odpovědnost, <clears throat> to znamená v případě nějakého mm, environmentální škody, kterou by museli teda mm, platit. Děkuji. A nyní je rada. Děkuji. Hmm, děkuji. Tento protokol je důležitý proto, abychom doplnili mezinárodní eh, rámec pro zodpovědnost za poškozování eh, majetku a prostředí eh, škodlivými látkami. Několik členských států chce ratifikovat tento protokol a proto je důležité rychle toto povolit. Rychlý proces by k tomu přispěl. Ehm, různé věci. Jednak právní základ. Rada navrhuje změnit právní e, základ z oblasti životního prostředí na dopravu. Je potřeba reflektovat, že protokol nepokrývá pouze znečištění a tedy poškození ze znečištění, ale například také oheň, e, kde se pokrývá také e, poškození zdraví nebo ztráta života, pokud jde o exkluzivní pravomoci, směrnice 2004-35 Evropského parlamentu a rady eh, usiluje o zabránění poškození životního prostředí na eh, způsobeno různými aktivitami, jako je například i eh, doprava a to tedy doprava nebezpečných produktů ale Eh, netýká se to, nedotýká se to práv na kompenzaci za takové poškození. Obsah eh, tedy této směrnice eh, vlastně se překrývá, tedy nepřekrývá, v některých věcech se to překrývá, ale není to totožné. Pokud jde o rozhodnutí Rady o aspektech, které souvisí uh, se soudní spoluprácí v občanských sálež v civilních záležitostech. Rada se donívá, že článek 37, 41 a 42 v kapitole 4 eh, protokolu nespadají eh, do exkluzivních pravomocí Evropské unie. Rada proto souhlasí s tím, že odkazy na tyto články, eh, které mají pouze podpořit hlavní pasáže textu, budou vypuštěny z návrhu. Eh, a pokud jde o ratifikaci, tak eh, Rada nemůže souhlasit se striktní povinností ratifikace eh, v rámci lhůty, kterou navrhuje komise. Pružnost této lhůty je důležitá tak, aby se umožnilo členským státům, které chtějí tento protokol ratifikovat, aby tak mohli učinit co nejrychleji, aniž by nebyly Eh, zdržovány těmi členskými státy, které potřebují delší dobu. Na radě je ovšem eh, široce rozšířený postoj, že členské státy by měly udělat vše proto, aby protokol ratifikovali co nejrychleji. Děkuji. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. S vaším dovolením bych tedy vyzval našeho stálého spravo, ne, našeho spravodaje pro právní základ Axela Fose, aby nám sdělil své stanovisko a potom um, budeme ještě někdy později pokračovat. Vidím, že nikdo proti tomu nic nenamítá. Toto tedy odložíme a odložíme také body 14 a 15 a přesuneme se eh, k části k za zavřenými dveřmi. Chtěl bych požádat kohokoliv, kdo nemá eh, právo být e, na zasedání se zavřenými dveřmi, aby tuto místnost opustil.